Děkuji kolegové za pochopení. Jak jsem řekla na začátku, tak my jsme čekali na konferenci předsedů, aby mm, skončila, už téměř skončila, ale než začneme s hlasováním, tak mám tady paní, mám, má eh, tady procedura